Dear colleagues, please take your seats. Milí kolegové, prosím, posaďte se. Okay, I'm counting from ten. Počítám od deseti do jedné řecky a potom začneme. Enea, okto, efta, exi. Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Během jednání 16. června 2010 konference předsedů schválila doporučení pro ro- eh, rozšíření mandátu zvláštní komise pro ekonomickou a finanční krizi. Jejíž mandát měl vypršet, je prodloužen tedy do 20. července 2011 podle článku 184. Máte námitky? Vůči tomuto doporučení námitky nejsou, takže doporučení je schváleno. Mandát zvláštní komise k ekonomické a finanční krizi je prodloužen do 31. července 2011. Milí kolegové, nyní začneme hlasovat. Podle pořadu jednání hlasujeme podle zjednodušeného postupu o zprávě paní Hautala o politikách Evropské unie ve prospěch zastánců lidských práv. Spravodajka paní Hautala předkládá dva ústní pozměňovací návrhy ke své zprávě. Máte slovo, paní Hautala. Eh, Pane předsedo, Zdá se, že mezi politickými skupinami existuje schoda, pokud jde o dva ústní pozměňovací návrhy ke zprávě. Zkombinovat eh, odstavce 6 a 22, aby eh, v jednom odstavci byly otázky obchodu. Druhá věc se týká přeformulace odstavce 19, který se týká odpovědnosti zastánců lidských práv. Já si myslím, že to může být přijato. Αυτές τις δύο τροπολογίες. Όχι. A... Souhlasíte s těmito pozměňovacími návrhy? Nejsou námitky, tedy jednotné hlasování u ústních pozměňovacích návrhů ke zprávě Hautala. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Podle pořadu jednání nyní hlasujeme o zprávě pana Klince o veřejné nabídce cených papírů a harmonizaci požadavků na průhlednost. Zabýváme se blokem číslo jedna, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Blok číslo dvě odpadá a nyní hlasujeme o návrhu takto pozměněn, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Hlasujeme elektronicky o návrhu legislativního usnesení. Končím hlasování. Blahopřejeme panu Klincovi. Podle pořadu jednání hlasujeme o zprávě pana Romevy Iruedy o programu dokumentace úlovku tuňáka obecného. Tunus Tinus pro zájemce. Blok 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Blok 2 odpadá. A nyní, kdo je pro takto pozměněný návrh, kdo je proti, zdržel se, schváleno. elektronicky o legislativním usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl schválen. Blahopřeje zpravodaji. Podle pořadu jednání hlasujeme o zprávě pana Kueja o uplatňování ustanovení šengenského aky pro Bulharsko a Rumunsko, co se týká šengenského informačního systému. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměněném návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A elektronicky o legislativním usnesení zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno, blahopřejeme panu Koejovi. Podle pořadu jednání nyní hlasujeme o návrhu usnesení výboru Ekon o kvalitě statistických údajů v Unii a posílení pravomocí komise Eurostat v oblasti auditu. Jediný pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Podle pořadu jednání nyní hlasujeme o zprávě pana Romevy Ruedy o genderových aspektech poklesu hospodářství a finanční krize. Odstavec 1. Hlasujeme jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 3 po částech, první část. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Elektronicky v obou případech. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 4. Opět po částech, ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 7. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní. Nebudeme se do toho opět pouštět. Takže si to ověříme. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže ještě jednou. Odstavec 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 18. Elektronicky. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 20. Po částech obojí elektronicky. První část. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 21. Po částech eh, obě elektronicky. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 28 má tři části, všechny tři hlasujeme elektronicky. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. je schváleno. Odstavec 30 ve dvou částech obě elektronicky. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 31 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 40 eh, ve dvou částech, eh, obě elektronicky první část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A blahopřeje panu Romeva Rueda. Podle pořadu jednání nyní hlasujeme o zprávě paní Figueiredo. Hodnocení výsledku plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006-2010 a doporučení pro budoucnost. Paní Luling požádám slovo. U odstavce 162 odkazuji na tento článek jednacího řádu a navrhuji navrácení této zprávy do výboru po pečlivém porovnání zprávy pana Romevy, kterou jsme odhlasovali se zprávou paní Figueiredo, jsme konstatovali, že některé části jsou naprosto shodné v obou zprávách. Týká se to článků i úvodních ustanovení, i když to není úplně doslovné. Navíc tato zpráva pouze opakuje z velké části to, co bylo již uvedeno ve zprávě Tarabela o rovnosti mužů a žen. O tom jsme hlasovali v únoru. Já nevím, kdo jsou tito zpravodajové, kteří nejsou inspirováni a kteří se dopouštějí plagiátu. A aby se tento parlament nezesměšnil, je třeba vrátit tuto zprávu do výboru, tím spíše, že se tato zpráva naprosto minula svým cílem. Paní Lulinková, vy máte hodně zkušeností, víte, že teď není ten čas mluvit. Eh, na no nevím, proč eh, sekretariát výboru FEM neupozornil na tuto situaci de facto. Toto není kvalitní legislativní práce, takže se vraťte na začátek. OK. Dear colleagues, I will take one... Dobře, kolegové. Takže jeden projev pro a jeden proti. Kdo chce podpořit žádost paní Lulingové? Kdo chce hovořit na podporu paní Lulingové? Nikdo, takže dobře, to bylo pokryto paní Lulingovou. Kdo chce hovořit proti, prosím? Eh, eh, Pane předsedo, paní Lulingová, a EPP vědí, že jsme o této zprávě řádně diskutovali. Zohlednili jsme příspěvky poslanců z jednotlivých politických skupin. Hlasovali jsme o této zprávě ve výboru. Ve výboru pro lidská práva a rovnost pohlaví jsme měli jasnou většinu na podporu této zprávy. Měli jsme jeden nebo dva hlasy proti. Jeden hlas byl paní Lulingové, ale jinak nikdo nebyl proti. Většina byla pro a jedna politická skupina se zdržela hlasování. Názor paní Lulingové proto není většinovým názorem ve výboru a já doufám, že to nebude ani většinový názor v parlamentu. S paní Redingovou jsme hovořili v úterý večer a ona řekla, že to podporuje. To dobře víte, pokud jste této, na, této diskuse účastnili. Jsou zde velice dobré návrhy. Jedná se o novou strategii, která je v současné době vypracovávána, o novou strategii pro rovnost pohlaví v Evropské komisi. Prosím, hlasujte pro. Předseda říká, takže budeme hlasovat o návrhu, aby se to vrátilo do výboru. Kdo podporuje to, aby to šlo zpět do výboru? Kdo je proti, aby to šlo zpět do výboru? Dobře, zkontrolujeme to. Elektronicky to zkontrolujeme, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. It was rejected. Takže zamítnuto. Okay. Žádost byla tedy zamítnuta, takže postupujeme s hlasováním. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Pokud eh, se neuklidníte, nebudeme to ověřovat. Kdo je pro pozměňovací návrh 6? Kdo je pro šestku? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Takže si to ověříme u pozměňovacího návrhu 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno.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 Kontrolujeme zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 36 ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Tedy pro proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 52, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdržel se Schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 71. Hlasujeme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 72. Poznací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní odstavec 72 ve dvou částech. První část elektronicky zahojí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Odstavec 73 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 74, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno.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 Úvodní odstavení N, kde pro první část, kde proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení AC. Řekne mi to někdo řecky? AC? Nevadí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 Úvodní ustanovení S. Hlasujeme elektronicky, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Dobře, takže si ověřujeme závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A blahopřejeme paní Figueiredo. A nyní podle pořadu jednání hlasujeme o návrzích jmenování do zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové zdroje pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Nebyl předložen žádný pozměňovací návrh, takže považujeme jmenování za automaticky schválená. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení výboru pro kulturu a sport návrh usnesení sport, konkrétně otázka agentů hráčů. Pozměnce návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměnce návrh dvě, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměnce návrh tři, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dále na pořadu jednání máme hlasování o šesti návrzích usnesení o závěrech samitu EU-Rusko. Tento summit se konal v Rostovu od 31. května do 1. června 2010. Nejdříve hlasujeme o návrhu zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále hlasujeme o společném návrhu usnesení. Odstavec 3. Máme zde ústní pozměňovací návrh od pana Sariuše Volského. Máte slovo. Uh, uh, Pane předsedající, já navrhuji, že když v tomto odstavci two hovoříme o modernizaci Ruska, měli bychom poukázat na to, že se nejedná jenom o ekonomiku a technologii, ale také o společnost. Takže já navrhuji, abychom po slovech Partnership for modernisation přidali e, should e, embrace economy and society, které by mělo zahrnout ekonomiku a společnost. Někdo proti tomuto návrhu? Nikoli? Takže se dostáváme k eh, odstavci 2 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, strželi se, přijato. Odstavec 6, jmenovité hlasování, tedy pozměňovací návrh 5, hlasujeme jmenovitě, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále odstavec 10. I zde máme ústní pozměňovací návrh pana Volského. Prosím. Pane předsedo, pokud jde o odstavec 10 a s ohledem na postoje kvazi jednohlasné postoje našeho parlamentu, pokud jde o zprávu o energetiku. Vždycky jsme vyčlenovali energetiku z ze zahraniční politiky. Takže já navrhuji, abychom nakonec odstavce dodali, že energetika by neměla být nástrojem zahraniční politiky. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Nikoli, takže hlasujeme o odstavci 10, tak jak byl pozměněn. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále odstavec 12, eh, pět částí. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A eh, část 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Část 4 pro, proti, drželi se, přijato. Část 5 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, dvě části, obě jmenovité hlasování. První část hlasujeme jmenovitě, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní konečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že ostatní návrhy usnesení odpadají. Nyní budeme hlasovat o sedmi návrzích usnesení o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a blokádě Gazy. Pan Tenok. Skupina ECR nebude hlasovat pro společný návrh usnesení, budeme hlasovat proti, protože koordinátoři ALDE neměli zájem na to, aby pozvali politickou skupinu ECR, aby se účastnila vyjednávání. Očekávali, že bychom nepodepsali společný návrh usnesení. Já jsem něco takového za svoji kariéru poslance nezažil. To je naprosto nepřijatelné a nesmí se to znovu stát. A máme tedy příležitost hlasovat jenom o našem vlastním návrhu usnesení. Pane Tenoku, já bych chtěl říci, že to, co jste právě řekl, by mělo spadat spíše do vysvětlování hlasování, nikoli, nikoli by se nemělo uh, ozvat nyní. Takže jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratulujeme. Dále na pořadu jednání Máme hlasování o šesti návrzích usnesení o obchodování se zbožím používaným při mučení. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Podle pořadu jednání nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o situaci na Korejském poloostrově. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pan Kačin. Má nějakou připomínku? Já to ověřím. Pane předsedo, my navrhujeme ústní pozměňovací návrh odstavci 9, který je fakticky nesprávný. Chtěli bychom odstranit slovo odzbrojování, disarmament v prvním, eh, v prvním řádku. A nejedná se o rozhovorech o odzbrojení, ale o rozhovorech o jaderných otázkách. Takže zde bude, že šestistrané rozhovory se snaží o to, aby se zajistilo, že, eh, nebo šest stran se snaží o to, aby se zajistilo, že vyjednávání bude pokračovat. Takže eh, zde se bude odstraňovat slovo odzbrojení. Je někdo proti? Takže budeme hlasovat o eh, devítce s ústním změnou. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování o společném návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Podle pořadu jednání dále hlasujeme o návrzích usnesení výboru pro zahraniční věci o situaci v Bosně a Hercegovině. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Uh, Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Uh, Zdrželi se? Schváleno. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 10 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh zamítnuto. Návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme elektronickým hlasováním e, návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. S rozdílem tří hlasů. E, návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, závěrečné hlasování, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Podle pořadu jednání budeme nyní hlasovat o pěti návrzích usnesení o eh, dohodě eh, v letecké dopravě EU eh, e a USA. Nejdříve tedy 17. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 18. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 21. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 26 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? E, zdrželi se? Schváleno. A nyní e, podle e, pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě o uplatňování nebo provádění směny stýkajících se prvního železničního balíčku. Máme pouze jeden pozměvací návrh, návrh číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o celém textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o šesti návrzích usnesení o záplavách ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Pane Svobodo, máte slovo. Pane předsedo, nevím, jak to teď můžeme doplnit, ale v těchto eh, dobách ve Francii probíhají obrovské záplavy. Já si myslím, nevím, jak to formulovat, ale eh, myslím si, že bychom měli přidat větu, že samozřejmě soucítíme také s oběťmi ve Francii eh, a že jsme si vědomi těchto eh, záplav ve Francii. Bylo by špatné odhlasovat toto usnesení bez toho, abychom poukázali na situaci ve Francii. How do we do Pane Svobodo, budeme považovat váš návrh za ústní pozměňovací návrh s tou formulací, kterou jste přednesl. Je nějaká námitka proti tomuto pozmě, ústnímu pozměňovacímu návrhu? Eh, kdo je tedy pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Eh, Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Ukončím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh jedna Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. A podle programu jednání nyní hlasujeme o návrhu e, usnesení pěti e, politických skupin o vzdělávání v oblasti justice. Jediné hlasování a to závěrečné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. E, podle pořadu jednání nyní hlasujeme o zprávě pana Milána nový impuls pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury. Pan Golny žádá o slovo. Eh, jenom prosím, 15 vteřin v té oblasti vzdělávání, v oblasti justice je třeba je také vzdělávat, pokud je o práva eh, poslanců. Já jsem eh, byl předmětem svévolného pokusu o začení bez ohledu na mou imunitu, parlamentní imunitu a přitom já jsem lionským činitelům předložil důkaz. Já bych pože- prosil, aby parlament požadoval od francouzských orgánů vysvětlení tohoto incidentu. Děkuji. A nyní prosím zpráva Guido Milana a pozněvací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Eh, návrh, odstavec 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Eh, odstavec 29. Eh, ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Druhá část, eh, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, odstavec 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 38 pro, proti, Zdrželo se schváleno. Odstavec 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, od návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní úvodní bod eh, I. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, úvodní bod j, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod dvojité V pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod u X. Pro. Kdo chce ověřit dvojité V? Dobře. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní bod X. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování ehm, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tak, vážení kolegové, přeji vám hezký víkend. Přecházíme ovšem ještě k vysvětlení hlasování. E, k, ke zprávě e, Hautala. Pan Poselt chce vystoupit. Pane předsedo, já se vás velice vážím a vážím si toho, jak vedete parlament. A vaše vedení bylo velice dobré při hlasování. Chtěl bych jenom pořádat všechny místo předsedy, aby při hlasování ve čtvrtek v poledne už nepřijeli.